Dáváme se k prvnímu bodu našeho programu, což je příprava na zasedání Evropské rady, prohlášení rady a komise. Nejprve uděluji slovo ve jméno rady pane, panu, Kurkula, panu Kurkulasovi. Jarní zasedání Evropské rady je tradičně věnováno ekonomické a sociální politice. Nicméně, než se budeme věnovat takovémuto programu v příštím týdnu při zasedání, rád bych uvedl několik slov o dalším bodu na programu Evropské rady. Mezinárodní události opět se dostaly na zasedání Evropské rady. Situace na Ukrajině je eh, v našich srdcích a v našich myslích a mimořádné zasedání minulého eh, týdne se odehrálo eh, za přítomnosti hlav států a předsedů vlád. Toto také bude tématem našeho dalšího zasedání. Chci jen stručně říct, že je velice pravděpodobné, že následující týdnech eh, příš, eh, se bude věnovat eh, Evropská rada tomuto tématu. Co se týče mezinárodních vztahů, březnová rada se bude zabývat také summitem s Afrikou a EU a jedná se o zasedání se, se stovkou hlav států a vlád, která se odehraje v Bruselu. A budeme se tedy také věnovat ekonomické a sociální politice. Předseda mm, eh, Evropské rady se rozhodl, že soustředí tuto diskuzi na tři hlavní prvky. Růst, pracovní místa a konkurenceschopnost. Za prvé evropský semestr, za druhé eh, průmyslová konkurenceschopnost a za třetí klima a energetika. Toto není náhodný výběr, všechny spolu úzce souvisejí. Evropský semestr je nástrojem pro monitorování implementaci Evropské strategie 2020, zatímco průmyslová konkurenceschopnost a klima a energetika jsou eh, pákovými silami průmyslová konkurenceschopnost není možná bez správné klimatické energetické politiky a naopak. Co se týče evropského semestru, Evropská rada uzavře první část, první fázi. Už v prosinci se poskytly hlavní linie pro politické priority na 2014 a tato inovace zdůrazňuje eh, význam evropského semestru. Příštím týdnu Evropská rada se bude zabývat implementací specifických doporučení doporučení pro jednotlivé členské státy a bude eh, poskytovat další hlavní směry pro další stabilitu a komerční programy a národní reformní programy v, s ohledem na sociální a ekonomický rozměr. Rád bych využil této příležitosti a poděkoval Evropskému parlamentu za významnou práci, kterou jste odvedli u mnoha aspektů týkající se právě Evropského semestru. Blížíme se ke konci ekonomického cyklu. Důsledky krize jsou stále pocitovány. Růst je křehký a nerovnoměrný, ale to nejhorší je pravděpodobně již za námi. Toto je jeden z důvodů, proč Evropská rada se bude věnovat implementaci Evropské strategie 2020. Evropská komise, předseda komise, bude eh, se zabývat eh, přeskumem eh, této strategie v další, při dalších příležitostech. Vážení poslanci, vážené poslankyně, potřebujeme silný industriální základ v Evropské unii, abychom eh, posílili naše konkurenceschopnost. To je zásadní věc. A eh, jen tak můžeme dosáhnout trvalého znovu nasrtování naší ekonomiky, jejich posílení. Budeme diskutovat o tom, jak dosáhnout konkurenceschopné a stabilní průmyslové báze v Evropě. Budeme se zabývat regulačním rámcem a vnitřním trhem. Ale to nebude ještě všechno, to nebude stačit. Vedoucí představitelé se budou muset zaměřit na konkurenceschopnost ve všech oblastech politiky a vést systematický přeskum konkurenceschopnosti, abychom skutečně byli schopni implementovat to, co si přejeme. Evropská rada se bude zabývat také otázkou dovednosti. Je zapotřebí zajišťovat, že Evropská unie má přístup k ke kvalifikované pracovní síle, která má patřičné dovednosti například v oblasti vědy, eh, matematiky, eh, strojního, stavebních a dalších eh, odborných specializací. Evropská rada se bude tedy zabývat vysokorůstovými sektory, kde často dochází ještě k nedostatkům, je zapotřebí inovovat, investovat do nových technologií. To všechno jsou naše priority. Konkurenceschopnost je také zásadní, podíváme-li se na náš průmysl z perspektivy mezinárodních trhů. Musíme zajistit, že integrace evropských eh, společností do globálních hodnotových řetězců eh, stejně eh, bude Eh, jako eh, inovativní eh, zaměření na investice a technologie na našem programu. Budeme se zabývat také klimatickou energetickou politikou na radě. Proto budeme poprvé o tom diskutovat, o, prv, o novém regulačním rámci na období 2020 a 2030. Evropská rada bude eh, žádat eh, před běžnou dohodu na základě eh, těch hlavních liní vystavených ve Varšavě a budeme se zaměřovat na cíle pro dalších několik let a konkrétně také na cíle snižování emisí do roku 2030. To samozřejmě je oblast, která bude zapotřebí ještě, kterou bude zapotřebí dále rozvíjet. Evropská rada se bude zabývat také pokrokem, jehož jsme dosáhli od posledního eh, zasedání o energetice, které se konalo loňského května. Energetický trh do roku 2014 má také vyvíjet propojenost eh, tak, abychom hm, eh, vyloučili odloučenost některých členských států s hm, plynárenských a dalších sítí. To zůstává naší prioritou. Eh, toto je velice důležité téma, zejména s ohledem na nedávné události na Ukrajině. Evropská rada také bude identifikovat oblasti, kde je zapotřebí vykonat další práce, abychom dosáhli těchto kýžených cílů. Také se bude zaměřovat na to, jak eh, řešit například eh, velké náklady na energie. Pane předsedo, vážné poslankyně, vážení poslanci, očekáváme od tohoto zasedání rady, že se bude zabývat ekonomikou jako obvykle ale bude zapotřebí se ještě dalším tématům. Evropská rada se jim všem bude věnovat společně s, e, s otázkami, jak dosáhnout růstu větší konkurenceschopnosti a pracovních míst. Jak už jsem mnohokrát o tom hovořilo zde v Evropském parlamentu, naše hospodářská sociální politika je naší silou. Poskytuje nám větší eh, váhu na mezinárodní scéně a umožňuje nám, abychom hráli mezinárodně větší úlohu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji mnohokrát a nyní má pan předseda Baroso slovo za, ve, jménu komis, ve jménu Rady. Pardon. Děkuji, pan předsedo. Pane ministře, um, vážení um, poslanci. Je jasné, že dnes oči Evropy a světa eh, se upírají na krizi na Ukrajině a jistě se bude i rada věnovat eh, hodně eh, své práce tomuto velkému tématu. Ale protože budeme o této otázce diskutovat později dopoledne, tak se teď budu koncentrovat na jiné hlavní prvky pořadu jednání mm, Evropské rady. Ehm, Evropská rada, jak se očekává, udělá inventuru pokroku, kterého bylo dosud dosaženo v reakci na ekonomickou krizi. A bude se koncentrovat na politická rozhodnutí, která jsou zapotřebí k tomu, aby se konsolidovala obnova. Musíme i nadále držet krok s eh, reformami a musíme posílit eh, naše konkrétní kroky, které se týkají otázky eh, nezaměstnanosti. Evropská rada, a to bude poslední před evropskými volbami, bude velice důležitým okamžikem, abychom se pozastavili, eh, ukončí se první fáze evropského semestru a rozhodne se o dalších krocích v naší agendě reformní. Ehm, komise už předložila své posouzení ekonomického kontextu a také stavu ekonomických reform v jednotlivých členských eh, státech. Eh, před pár týdny jsme diskutovali plenární zasedání a to vedlo k přijetí eh, usnesení tohoto parlamentu o tom, kde vidí parlament své priority v evropském semestru. S potěšením jsem zaregistroval, že tady byla moc velká shoda v těchto prioritách. Jak víte, tak jsme udělali revizi našich ekonomické prognózy. Očekáváme 1,5% nárůst na celou Evropskou unii jako, a 2% na příští rok. A toto opět je mírné zlepšení. Růst se vrací v Evropě. A e, to platí rovněž pro e, nejcitlivější, nejzranitelnější členské státy. Eh, investice se budou dále ehm, realizovat ehm, tak, ehm, aby Evropa nebyla tolik závislá na externím sektoru. Toto jsou dobré zprávy, eh, protože eh, tato, tato úroveň je dost vysoká v některých členských státech a bude snížena fiskální konsolidací a strukturálními reformami, tak aby se posílil růst. Konkurenceschopnost je stále velkým tématem v mnoha členských státech, takže implementace strategie 2020 a konkrétní doporučení pro země zůstávají nezbytná proto, aby bylo možné zlepšit tyto vyhlídky na růst. A to jsou ještě lepší zprávy pro občany, protože růst je předpokladem pro vytváření pracovních míst. Potřeba vytvářet pracovní místa, zvláště pro, e, to, abychom mohli bojovat proti nezaměstnanosti mládeže, toto je jedna z hlavních priorit a proto vyzýváme vlády, aby e, začaly s programy záruk pro mládež a proto také organizujeme následnou konferenci v Bruselu a to začátkem příštího týdne, tak abychom se zabývali tím, co podle mě je nejdůležitější výzvou dnes v Evropě. Nezaměstnanost, konkrétně nezaměstnanost mládeže. Eh, vážení eh, členové, eh, důvěra se zakládá na věrhodnosti a to je důležité pro to, abychom splnili závozy, závazky. Bankovní unie v roce 2012. Tady jsme se snažili znovu nastolit důvěru v evropský trh. Eh, je tady eh, jednotný mechanismus pro řešení problémů bank, eh, je to už na dobré cestě a teď je nezbytné, abychom splnili další prvky. Jednotný tady mechanismus pro řešení těchto problémů bank. Dnešní trilog bude velice důležitý. Komise obhájila svůj návrh. Mm, je to mm, rada samotná, která musí odpovědět a musí do toho zapracovat některé prvky do této mezivládní dohody, ale musíme zůstat realističtí. Komise zase na setkání rady tady káže, že toto mezivládní dohoda eh, musí existovat. My jsme proto, aby se urychlilo využití tohoto fondu, aby eh, tento fond, aby tady existoval účinný přístup k tomuto fondu od prvního dne. A s parlamentem hledáme eh, jednoduchá pravidla. Budeme respektovat autonomii evropského práva a také veškeré rozhodovací postupy. Rovnováha a také předpoklady pro práci jednotlivých institucí jsou důležité, aby si mohli určovat svou organizaci organizaci. Na eh, zasedání ECOFINu včera nebyl eh, zaznamenán žádný pokrok, co se týče eh, role Rady a komise. A komise i nadále se velmi zabývá tím, do jaké míry bude tato otázka pokračovat. Chci to říct jasně. Komise stále chce vést konstruktivní rozhovor s vámi a e, výsledek by měl se blížit co nejvíce našemu původnímu návrhu, e, který je e, zcela v souladu s evropským právem. Vážení kolegové, očekávám, že zasedání Evropské rady se také bude zabývat sdělením komise o no, obnově evropského průmyslu. Nemůžeme pouze hovořit, je zapotřebí, abychom oživili znovu náš, náš průmysl. Eh, jsou tady, eh, je tady situace jasná, některá průmyslová odvětví přišla o svou konkurenceschopnost, investice do výzkumu vývoje zůstávají na nízké úrovni, eh, modernizace našeho průmyslu musí pokročit, pokrok zůstává nerovný, evropské firmy stojí před vysokými firmami za energii a jsou v potíži, mají potíže při získávání kvalifikované pracovní síly a kapitálu za přijatelné podmínky. Komise se zavázala odvést svůj díl práce. Například tím, eh, že eh, celé prostředí bude eh, příznivější pro podniky. Budou se podporovat investice do nových technologií do roku 2020. Poskytne se 100 miliard euro z evropských prostředků pro chytré technologie do průmyslu na příštích sedm let. Lepší přístup k financování, zvláště pro malé a střední podniky. Podpora dalšího rozvoje dovedností, omezení byrokracie a podpora ekonomické diplomacie a internacionalizace jednotlivých podniků. To je součást naší práce. Ale členské státy se musí také zavázat a učinit rozhodnutí a spousta, spousta těchto otázek musí být vyřešena na úrovni členských států. Některé členské státy by měly udělat více a tak, aby trh práce byl účinný a aby mohl přispět k dalším vytváření míst. Ale zvláštní úsilí bylo vyvinuto k tomu, aby bylo sníženo regulační zátěž kladenou na malou a střední podniky eh, úroveň investic byla eh, teď snížena. Jenom technologický pokrok může tady na pomoci z dlouhodobého hlediska. A v neposlední řadě všechny nezbytné kroky, které se činí, jsou zaměřeny na odbourání bariér, které ještě dnes na trhu existují, protože to je jeden z největších problémů, před kterým stojíme v Evropě, když například mluvíme o digitálním trhu. A e, to se týká také energií. Ehm, potřebujeme více kroků pro, ehm, aby se, pro jednotný trh, eh, to, takže musíme snižovat náklady za energii a eh, Rada se už zavázala k tomuto. Ehm, jsem si jist, že o tom se také bude diskutovat a eh, doufám, že bude vyslán jasný signál do Evropské rady. Eh, Totež platí pro eh, politiku v oblasti klimatických změn a politiku energetickou. Myslím si, že toto bude jeden z nejdůležitějších bodů, o kterém se bude diskutovat také eh, spolu s tématem Ukrajiny na příštím zatkání rady. Podniky potřebují jasné regulační vyhlídky, tak aby mohly učinit základnu pro své investice, aby zůstaly konkurenceschopné. Energetické ceny e, pro spotřebitele jsou skutečným předmětem obav. Zelené technologie jsou e, dobré pro další růst pracovních příležitostí, pokud pro ně vytvoříme dobré prostředí, aby mohli prosperovat. A konečně ve světle krize na Ukrajině nikomu nemusíme připomínat náklady a nebezpečí toho, když Evropa zůstane z energetického hlediska závislá. Trojuhelník konkurenceschopnosti, trvalého udržitelného vývoje a bezpečnosti. To je klíč e, za Eh, klimatickou energii, klimatickou programem v roku 2020. Eh, už jsme na dobré cestě, abychom dosáhli cílů 2020. A teď na to musíme zakládat a musíme pokročit dále. Musíme vytvořit základnu pro ambiciozní agendu ve směru roku 2030. Ehm, strategický klimatický energetický rámec, který předložila komise před pár týdny, právě toto činí. Ehm, navrhuje eh, závazné snížení cen energie minus 40 eh, v roce 2030 ve srovnáním s rokem 1990. Toto je ambiciozní Ehm, a je to také proveditelné a je to z hlediska nákladů účinné, jak ukazují naše výzkumy, protože 40% to je eh, takový důležitý milník ehm, na eh, cestě do roku 2050. Ehm, eh, za druhé, měli bychom také stanovit závazné cíly pro obnovitelné energie na evropské úrovni alespoň 27 spotřeby eh, energie. Eh, eh, obnovitelné energie domácí jsou klíčem. Také musíme přispět k bezpečnosti dodávek energie. Eh, nemůže tady být už 28 individuálních cílů, ale spíše se musíme spolehnout na přístup ze spoda nahoru, tak aby eh, členské státy měly flexibilitu. Eh, myslím si, že tady máme lekce, tady jsme se poučili z minulosti a toto je asi nejlepší způsob, jak to udělat. Potřebujeme inteligentnější, lepší dělbu práce. Členské státy mají volnost, mohou si stanovovat vlastní cíle v oblasti obnovitelných energií. Samozřejmě mu toto musíme respektovat tyto národní mixy energetické musíme eh, respektovat. A záleží na tom, jak si členské státy budou definovat své cíle na národní úrovni, ale měli bychom pokračovat a podporovat obnovitelné energie i pravidla v členských státech. Měli bychom zajistit, aby eh, toto úsilí přispělo eh, k lepší situaci v Evropě. Je to možné tím, že tady bude být program posíleného řízení. A konečně energetická účinnost, jak víte, a současná strategie 2020 mm, nemá všechny všechny závazné cíle komise udělá, musí udělat přeskum roku 2015 a potom budeme zvažovat další kroky. A e, očekáváme, že se k tomuto návrhu ještě vrátíme v rámci mandátu této komise. Takže e, komise e, tady nastínila rámec, mise je jasná, míč je teď v rukou vlád členských států a také tohoto parlamentu. Očekávám, že Evropská rada příští týden Eh, učiní pokrok, vyšle jasný signál eh, o tom, aby se dále mohlo rychle pracovat na této strategii a eh, mm, vrátí se ještě k této otázce na zrání rady v druhé části roku. Je to důležité, tyto diskuze, protože členské státy se s tím musí identifikovat, musí se zavázat k tomuto ambicioznímu programu. Vím, že je to těžké období pro těžké rozhodnutí pro některé z nich, ale myslím si, že bude možné udržet konkurenceschopnost a postarat se o růst růst. A takže e, e, toto úsilí bude důležité. To, e, nemůžeme být sami v tomto našem úsilí na světě. Velké ekonomiky musí jít roku ruce s námi. A také to, co se bude organizovat vysoká konference v září tohoto roku, je důležitá. To je proto říkám, že je to tak významné. Do v září v New Yorku už můžeme ukázat, že máme vůči roli a můžeme předložit konkrétní návrhy. Myslím, že to není ještě předčasné. Rok 2030 je za rohem. Čekání není eh, alternativou. Mm, je důležité, abychom co nejdříve eh, dali jistotu eh, investic a také nám. Tak Evropská unie může pokračovat ve své agendě, když si splníme nejprve naše vlastní úkoly. Vážení eh, poslanci, ve všech těchto oblastech Evropa musí učinit konkrétní kroky. Mezinárodní kontext to vyžaduje a nutí nás, abychom jednali společně. Já myslím, že nedávné události ukázaly, jak je důležité, aby Evropa zůstala semknutá, aby členské státy spolupracovaly. Evropské instituce se se ujali vůči roli a v tom se musí pokračovat. Mm, volby se eh, blíží a zvláště v dobách ekonomických potíží bychom eh, neměli složit eh, naše nástroje, ale naopak měli bychom pracovat tak tvrdě jako dříve. To od nás očekávají naši občané. To je v sázce teď před zasedáním rady a doufám, že Evropská rada na tyto otázky rozhodně bude reagovat. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pane Borosu. Slovo má nyní za frakci Evropské strany lidové pan Daul. Vážený pane předsedo, pane předsedo rady, drazí kolegové, Evropská rada v březnu se bude konat ve velice napjatém mezinárodním kontextu Sýrie, Egypt, Ukrajina. Na ně všichni myslíme. Nestabilita našich sousedů ukazuje, jak mír je křehký kolem nás a proto musí Evropané konat společně aby mohli tento mír zachovat. Minulý pátek eh, jsme dostali velice silnou zprávu v dobrém slova smyslu. Já sdílím s předsedou Evropské lidové strany jeho názor. Evropa je in je ekonomickou jednotkou a měla by se také přeměnit ve společenství sociální tak musíme pozdvihnout náš hlas ve světě. Rozhodnutí, ke kterým dospěje Rada v energetické politice hospodářské soutěži evropského semestru, by mohly být motorem pro splnění naší mise pro Evropu. Bez energetické politiky pro 28 členských států bychom, bychom se mohli stát rukojmími eh, státu, který je ochoten využívat a zneužívat energetické potřeby Evropy. Naši občané jsou zneklidněni. Naši občané z východních států, kteří se eh, k nám připojili, jsou velice znepokojeni. Eh, máme tady nezaměstnanost, ale jsou také znepokojeni tím, co se děje v jejich sousedství. Toto téma by mělo být ústředním tématem pro evropské volby. Všichni s tím souhlasíme, ale řešení pro vytváření pracovních příležitostí jsou různé. My používáme slogan jako úspory a také eh, máme kandidáta na předsedu Evropské komise Kloda Junckera, který řekl, 25 milionů nezaměstnaných <clears throat> jsou rovněž členy Evropské unie. Máme tedy 20 milionů nezaměstnaných a proto musíme soustředit naše úsilí, abychom pro ně našli pracovní příležitosti. V evropském semestru, když jsme ho schválili, dali jsme Evropu, Evropě možnost, jak posílit věrohodnost pro povzbuzení investorů a pro posílení naší ekonomické stability ale je třeba pokračovat dál, je třeba ujistit dobré investory, že chceme zajistit hospodářskou soutěž všude v Evropě. <clears throat> Cíle pro rok 2020 jsou kapitální a jsou základnou naší průmyslové politiky. Evropský průmysl díky malým a středně velkým podnikům hrá vždycky velkou roli v Evropě. Eh, máme také silný vývoj, výzkum, inovace, které musíme rozvíjet i nadále. Fiskální a sociální politika eh, tady eh, bohužel velice ohrožuje malé a velké podniky. V azerských novinách byly dvě stránky, které svědčily o konkurzech malých podniků a byla to jenom oblast Falsaska a to je enormní. Hovoří se o propouštění velkých podniků, ale nikdo nehovoří o stovkách malých a středně velkých podniků, které mizí denodenně a nechávají mnoho nezaměstnaných. Máme dnes 20 milionů malých a středně velkých podniků, eh, kteří vytvářejí příznivé konkurenceschopné prostředí a které jsou jsou velice efektivní. Musíme je tady podporovat. Každý, Pakliže nebudeme mít malé a středně velké podniky, budeme mít stále více nezaměstnaných v Evropě. A rád bych se vrátil k evropskému semestru. Někteří hodnotí, že to znamená ztrátu suverenity, ale je to přesně naopak. Je to právě posílení suverenity. Dnes krize nám ukázala, že tady máme větší transparentnost, sdílené řízení, lepší koordinaci pro posílení svrchovanosti, naší evropské svrchovanosti. A evropský semestr je tady proto, abychom eh, mohli obstát eh, proti útokům finančních trhů a splnili jsme v, naší Evropě řadu cílů. Musíme být a můžeme být hrdi. Hrdi na mír, hrdi na prosperitu, hrdi na Evropu, která chrání. A domnívám se a přeji si, aby 25. května naši občané řekli, že chtějí Evropu pro sebe a pro své děti. Odpověď je jednoduchá. Potřebujeme více Evropy, protože Evropa je řešením. Děkuji vám mnohokrát. Pane Dole, je to otázka kolegy Watsona. Souhlasíte, prosím, pane Vocna? Děkuji, pane předsedo. Eh, Jsem si eh, eh, jist, že se ostatní připojí. V tím budu gratulovat mm, panu Doulovi a jeho znovu zvolení jako předsedy EPP. Pane Doule, váš, na vašem kongresu jste diskutovali o situaci na Ukrajině a o tom, jak je nebezpečná závislost na ruské ropě a plynu. Německo, jasně, tam je mnoho v sázce. A proto se chci ptat, proč nevyšlete Angelu Merkelovou do Moskvy, aby s nimi pohovořila o krizi na Krymu a o energetické politice politice, než spíš to nechávat na Johnu Kerrymu. A za druhé, jestliže urychlíme eh, tento, to změnu od pevných, pevných paliv na čisté energii, tak nejenom získáme znovu naši nezávislost na Rusku, ale také dostojíme našim závazkům boji proti klimatickým změnám. Takže eh, proč EPP eh, e i nadále pokračuje v opozici vůči závazným národním cílům, které potřebujeme na tuto změnu energetického mixu, o kterém hovořil pan Barroso? Ano, pane Watsone, já děkuji za to blahopřání. Falsasku my neblahopřejeme. Na takovéto místo ale spíše vyjadřujeme soustrast, ale především chci tedy poděkovat. Chci, proč má mm, posílat paní eh, Merklovou, aby jednala s Ruskem? Já jsem Evropan a já plně souhlasím, že paní Merklová ochová dobré vztahy s Ruskem, ale evropský semestr, ten se bude projednávat. To je eh, celek Evropanů, který bude hovořit o energetických otázkách všechny země, ani e, Německo nebude mít patřičný hlas, pokud nebudeme mít společnou energetickou e, politiku. E, pane e, Vocne, nemůžeme říct, že by EPP bylo proti životnímu prostředí. Ne, ne. Já jsem také ochránce životního prostředí, ale musíme mm, to vyjadřovat velice pečlivě. Na celosvětové úrovni my jsme nejlepší. A e, jsme opravdu o hodně daleko vpředu před ostatními. Budeme takto pokračovat, ale pokud další, Čína a ostatní, e, nás nebudou následovat, e, tak budeme přicházet my o pracovní místa a Evropa bude mít sice čistější životní prostředí, ale nebude mít pracovní místa. A to pro mě bylo důležité, když jsem například eh, byl v Německu, hovořil jsem eh, s vel, představitel velkých firm, eh, komentář mimo mikrofon. Já jsem uvedl, že jsem proto, abychom si uchovali všechna pracovní místa, která máme a abychom nestěžovali situaci podnikům kvůli problémům životního prostředí. Je zapotřebí respektovat tuto situaci. Já vím, že nás to bude něco stát a pokud všichni e, budeme o to usilovat, tak se dostaneme mnohem dál vpřed. Děkuji a slovo má není za socialisty a demokraty pan Svoboda. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že bychom měli být realističtější. Myslím, že bychom měli být trochu realističtější. Občané v Evropě vyjádřili svou deziluzi, eh, když hovoříme o věcech, které se týkají Evropy. Vidí eh, Evropu jako prázdnou schránku, studený byrokratický přístroj. A jak slyšíme od Rady a komise, Eh, on, oni nepočítají s takovýmto vnímáním. Pan předseda rady hovořil o vedení, o hlavních směrech. Kde je to eh, vedení, jakými směry nás vede, to občanům není jasné. Bude se konat další Evropská rada a bude to opět jako obvykle. Podíváte-li se na závěry tohoto business as usual, jak to bývá obvykle, tak některé eh, záměry jsou vágní, moc neznamenají a hledají jen nejnižší společný jmenovatel. Ehm, je to jakási mlha, která brání radě vidět skutečné problémy, jako jsou sociální problémy. Jsme na tom nejbohatším kontinentu, ale rozdělení příjmů a bohatství je stále méně rovnoměrné. Potřebujeme eh, kvalifikovanou pracovní sílu, ale proč tolik mladých lidí odpouští svou zemi, eh, buď v Portugalsku, Španělsku nebo Francii? Ano, eh, nesouhlasí nebo neodpovídají tyto dovednosti požadavkům. Je to spíš tím, že nemáme pracovní místa pro tyto lidi. Na to se musíme zaměřit. A pokud e, budeme srovnávat se Spojenými státy, ne všechno je dobré ve Spojených státech, ale Spojené státy mají 2,4 růst, zatímco eurozóna má 0,75 nezaměstnanost ve Spojených státech 6,5 e, v eurozóně, skoro dvakrát tolik. Spojené e, státy mají 1,9 inflace, my máme 0,8. Někdo si myslí, že je to problém eh, inflace nebo eh, deflace a že ještě nečiníme dost proti deflaci. Nezaměstnanost byla 11 v lednu 2014, jako 2013. Kde je tedy to velké zlepšení, o kterém mnoho lidí hovoří? HDP vyrostlo o 0,1 za poslední rok. Kde je tedy to zlepšení? Opět když hovoříme o mladých lidech, ano, celá řada mladých lidí jsou inovátoři, výzkumníci, eh, ale co dělá eh, Evropská rada proti odlivu mozku. K němu dochází a my nemáme žádnou akci EU, která by se zasazovala o to, aby ti nejlepší lidé z EU v ní zůstávali, aby našli práci v EU. Co dělá Rada komise v tomto bodě? Jak by se dále měla rozvíjet Evropská unie? Jakou vizi má e, Evropská komise? Nic takového jsme doposud e, neslyšeli. Vyhýbání se daním a daňové unínky. V Německu tu je jeden e, člověk souzen a jak se zdá, unikl o 20 milionů, nebo způsobil tedy únik o více než 20 milionů eur možná 27 nebo ještě víc, ale nepochybně to víc než 20. Co dělá rada proti vyhýbání se daním daňovým únikům? Ještě některé státy se brání eh, tomu, aby bojovali proti daňovým únikům. Takže to je to, co jsem chtěla říci o nedostatku vedení a nedostatku eh, dalších činností. Možná pan eh, Faráš s tím může mít úspěch, ne, že by měl odpovědi. Odpovědi ne, ale když eh, ta velká politika nedopadá dobře, tak je možné hovořit i bez dalších návrhů. Vzpomínám se Samola Beketa, když říkal, zkuste to znovu, eh, neuspějete, ale možná neuspějete lepším způsobem. Předseda komise hovořil roku 2020. My už víme, že ten cíl nesplníme. Podívejme se na lisabonské cíle, ty také nesplňujeme. A samozřejmě, protože pan Dol byl skutečně přesvědčen, že jsme proti závazným cílu, protože rada a komise nejsou skutečně připraveny, aby plnili tyto cíle na rok 2020, zejména u životního prostředí, zejména u energetiky a u dalších. Takže to, co potřebujeme, je jednat rychle. Bankovní unie především. Pan Šobl řekl včera zajímavou věc. Já nejsem fanoušek mezivládní dohody. On navrhuje něco, co je vysoce mezivládní, takže to není seriózní. Buď jste pro, anebo proti, ale nemůžete navrhovat něco, čeho nejste fanouškem. Skutečný boj proti daňovým únikům, jak už jsem uvedl, ten potřebujeme. To by bylo dobré, kdyby tato rada příští týden mohla říct, teď jsme sjednoceni v tom, že budeme bojovat proti daňovým únikům, ale to nevidím. A potom se to jedná o e, spravedlivější rozdělování e, příjmů, což by bylo e, dobré na vytváření pracovních míst, zejména zelených pracovních míst. Minulý týden jsem byl na velice užitečné konferenci a tam ukazovali, že je to alternativa vůči jen těm úsporným opatřením je tu i něco lepšího. Je to politika růstu, politika vytváření pracovních míst, eh, vytváření příjmů. To je za co my bojujeme a to by mělo být úkolem komise a rady. Za to eh, by měly se zasazovat. A pak se můžeme věnovat eh, cílům klimatickým na 2020 či 2030. Eh, environmentální politika, klimatická politika může být prováděna jedině tehdy, když budeme mít udržitelný zelený rozvoj. A právě to se žádá od rady. A já doufám, že konečně jednou rada poskytne pozitivní sdělení evropským občanům. Děkuji. Děkuji, pane Svoboda. A teď má slovo za frakci liberálů pan Ferhofstadt. Uh, uh, toto bude poslední, sami poslední setkání Evropské rady před volbami a je to správný okamžik, myslím, udělat posouzení posledních eh, pěti let eh, toho, čeho bylo dosaženo a co jsme, mm, jaké, co je výsledek eh, naší politiky. Ale nejprve bych rád konstatoval, že pro za posledních pět let, pane Barozo, to bylo velmi dramatické období na mm, vypuknutí ekonomické krize v roce 2008, potom krize zadlužení, to, co začalo v prosinci 2009 v Řecku, pak to bylo v našem sousedství a tedy bylo, naše, bylo arabské jaro a všechno důležité události, eh, s, eh, potom eh, špionážní aféra s našimi americkými přáteli, která stále ještě pokračuje a kde musíme vytvořit co nejrychleji novou legislativu. A teď máme hlubokou krizi mm, na Krymu. A to nám připomíná stará napětí eh, studené války, takže eh, to bylo turbulentní období těch eh, posledních pět let. A taky si myslím, že musíme být upřímní. Celá řada věcí byla odvedena od roku 2008, od okamžiku, kdy vypukla finanční krize nové finanční pravidla na eh, tom, založeno na tom, co předložil pan Barie. Máme tady směrnice o obnově bank eh, a máme tady programy pro eh, jisté vklady, finanční nástroje, máme tady směrnici o proti zneužívání, máme tady nařízení o úvěrových agenturách, o kapitálových požadavcích, takže řada věcí byla provedena v oblasti finanční regulací. Také hodně Hodně toho bylo odvedeno díky našemu eh, kolegovi panu komisaři Rinovi, eh, co se týče balíčku stability a růstu. Bylo to aplikováno, to vždycky tak nebylo v minulosti. A poslední prvek ještě, myslím, že tady byla pozitivní akce ze strany Evropské eh, centrální banky, eh, protože eh, bez pana Dragiho by tady díky panu Dragimu se také napětí na trzích snížila a napětí na politické rovině se také snížilo a to je předpokladem pro nezbytné reformy. Myslím si, že je také nutné říct pravdu občanům v Evropě. Krize ještě eh, nepominula eh, Eh, ne, ne proto, že tady máme konec recese, že můžeme říci, že se dostáváme do období růstu. Do období růstu eh, to je něco jako ekonomická stagnace, růst mezi 0 a 2 procenty. To je růst, ale ještě nestačí k tomu, abychom snížili obrovskou, eh, obrovská čísla nezaměstnanosti, před kterými teď v Evropě stojíme. Proč? Myslím si, že tady postrádáme dva prvky. A bylo zajímavé, že hned Svoboda tady udělal srovnání mezi USA a Um, evropskými výsledky. Proč je tady takový rozdíl? Protože za prvé, um, oni vyřešili svůj bankovní problém a my jsme stále uprostřed eh, této bankovní krize. Stále jsme ještě nevytvořili um, systém, který bude schopen transferovat peníze z bank um, do reálné ekonomiky a v tom spočívá problém malé střední podniky eh, v Řecku například stále eh, stojí před 7, 8, 9, procentními úrokovými sazbami. Eh, problém pro investice, to tež platí pro malé střední podniky v Itálii. Nedocílíme obnovy, pokud nevytvoříme bankovní unii a mám tady pochyby o tom, jak dopadne dnešní trilog, když tak pozoruji, co Rada a ECOFIN včera rozhodli. Pokud vůbec něco rozhodli, protože Eh, to, ten výsledek není jasný. A druhá věc, kterou potřebujeme, je evropská politika konvergentnosti. Potřebujeme novou ekonomickou strategii. Lisabonská agenda selhala, agenda 2020 selhala. Proč? Protože to nebylo dostatečně závazné. Jestliže máte jednu měnu, tak také potřebujete více konvergentnosti a více závazné ekonomické strategie mezi různými eh, částmi Evropské unie. A má poslední poznámka, něco úplně jiného. Také si myslím, že eh, Těchto posledních pět let, pane předsedo, jsme zaznamenali nedostatek jednotnosti v naší politice zahraniční eh, a dnes to zase eh, zaznamenáváme na krizi v Ukrajině a na Krymu. A e, to je mm, tady obrovský nedostatek odvahy ze strany Evropské unie, protože je to naše sousedství. Mluvíme tady o Ukrajině a v zásadě je to evropská země. Když jdete do Odesy nebo o Kieva, tak vidíte, že jste uprostřed Evropy. A co děláme? jaký je náš přístup k tomu, co se děje, k té celé té tragédii, která vypukla na Krymu. Není tady žádná seriózní strategie a tu potřebujeme. Potřebujeme strategii, která bude podle mě založena na řadě prvků. Za prvé, skutečná společná energetická politika a Graham Watson tady už to naznačil. Potřebujeme závazné cíle, to je jediný způsob, jak ehm, dosáhnout společné energetické politiky. Také musíme ehm, přijít s skutečnými sankcemi e, proti Rusku, proti těm špinavým penězům, které e, plynou z Ruska a které jsou investovány do německého průmyslu, do City of London, ehm, do, ve Francii eh, no, v nemovitosti. Potřebujeme opravdové sankce, jinak eh, to bude pase. Jinak to bude nový zamrzlý konflikt eh, na Krymu, který bude trvat léta a desetiletí. Takže si to řekněme jasně. Musíme tady naši vůči roli v Evropě využít. Rusko se obrátilo zády proti koncenzu, který následoval po studené válce v roce, 19, eh, eh, v roce 1990 a to bylo ruské eh, vůči role a my už Rusko není připraveno toto akceptovat. Začalo to v těchto letech, také v Gruzii a pokračuje tato politika dnes na Krymu. A jediný způsob, jak tomu učinit přítrž, je být smělý, odvážný v Evropské unii a udělat to, co je nezbytné. Děkuji, pane předsedo. Děkuji mnohokrát, pane Verhofstadte. A nyní má slovo za politickou skupinu zelených paní Harms. Vážení páni předsedové, vážení kolegové, mně by se líbilo, pane Baroso, kdyby mm, ta, to summit, vlastně váš poslední summit, který připravujete, byl i na vaší straně podnětem k reflexi a k bilanci, protože často tomu tak je, že jsme slyšeli i ze strany komise, že krize je zvládnutá, ale skutečností je, že na konci vašeho druhého předsednictví v čele Evropské komise nalezáme Evropskou unii, eh, která je charakterizována mnohými rozkoly, sever, jich, různé vrstvy společnosti a funguje to hůře než pro před pěti lety a daleko hůře než před deseti lety a vlastní příspěvek k tomu prohlásit, co se tady stalo špatného, to bych velice přivítala. Teď se budu soustředit na veškerou diskusi o klimatické politice a o budoucí schopnosti evropského průmyslu. Už jsem tady e, tak nějak slyšela, že zaznělo, jak komplikované je, máli člověk si žádostivé ekologické cíle v průmyslové společnosti. Podívejte se na Německo. Německo je země, kterou můžeme označit jako průmyslovou poušť, protože máme ctižádostivé ekologické cíle ale zřejmě Německo není schopné tomu dostat, protože Německo není schopno budovat dále průmysl právě proto, že tak podporuje ochranu životního prostředí. Nesmějte se, já už se o tom, já už se tomu nemůžu smát, protože tato pitomá interpretace se začíná vnášet do evropské legislativy. Pane Barroso, jako předseda komise jste zjevně snášel abychom tady kladli Eh, velice stižádostivé cíle se Stavrosem Stimasem a eh, z Řecka a Píbalkem z Estonska. Ale teď s vašimi lidmi, například s komisařem Ettingerem, jste důsledně udělali to, že vše, co bylo vybudováno, jste opět zničili to, co předložila vaše komise, vždyť my jsme skutečně na dně a úplně dole v žebříčku evropské ekologické politiky. Je směšné, jak vypadají cíle obnovitelných energií. Není to žádný efektivní cíl. Když se teď podíváme na východ, tak je to přece šílenství. Je to i strategické šílenství. Jak něco takového vysvětlíte a jak to obhájíte? Musíte včas a to skutečně se může stát pouze na tomto summitu. Jak můžete tuto nezodpovědnost vůči ekologické politice opravit, protože jinak nemůžeme docílit v Paříži úspěšný summit OSN v oblasti ekologie Eh, vy jste se rozloučili od cíle dvou stupňů. Ano, ten cíl, který jsme vždycky definovali, abychom zamezili eh, rušivým a ničivým změnám klimatu. A vy jste se vzdali i myšlenky, že ctižádostivou klimatickou ochranou můžeme podnítit průmyslovou inovaci. Co se v současné době učím já z konfrontace na Krymu a z konfrontace s Ruskem? Co se také teď učím ze situace na jih od Středozemního moře, že energetická efektivita a efektivita zdrojů ve světě omezených zdrojů, eh, kde se tím provozuje politika, eh, vydírají se lidé a národy, že potřebujeme energetickou efektivitu, která se musí stát středobodem našich aktivit. A to vy, jak jako předseda komise jste eh, zjevně nepodpořil. Děkuji vám za vaši pozornost. Děkuji vám, paní Harms. A slovo má teď za EKR pan Zahradil. Eh, děkuji, pan... Moje země vstupovala eh, do Evropské unie před deseti lety. Vstupovali jsme tam s velkým entuziasmem. Dnes je to tak, že

se budete zaobírat evropským semestrem na summitu a přitom jistě budete konstatovat, jak pozitivní jsou výsledky. Konečně se nacházíme bezprostředně před evropskými volbami a pravděpodobně by bylo naivní očekávat, že šéfové státu a vlád se budou eh, starat o naprostou jasnost, otevřenost a my jsme se poučili v naší politické skupiny, že je třeba poučit se z krizových chyb chyb, které se eh, staly v krizi. To, co jste tady řekl, je zaměřeno především na to, aby oběti krize, které vůbec nemají nic společného se spekulacemi na finančních trzích a daňových únicích, že ti to budou povoláni, ti řadoví občané k odpovědnosti. Oběti krize hledí eh, na tuto na tuto obnovu hospodářské činnosti, eh, takže jim vůbec nic nepomůže, protože zůstávají v obtížné situaci. Máme tady krácení rozpočtů, které zatěžují právě ty občany, eh, kteří nezpůsobili vznik krize. Na druhé straně Spolková republika Německo v roce 2013 měla vývozní přebytek 199 milionů eur a to je největší přebytek vývozu v celém světě a rovněž i v dějinách Spolkové republiky Německo. Eh, komisař Rehn odkázal na to a zároveň řekl, že v Německu se investuje příliš málo. Role Spolkové republiky Německo v rámci Evropské unie lze přirovnat k situaci filmového klubu FC Bayern protože oba eh, tady vaří buřtovou polívku. Oba eh, jsou spojeni s mezinárodním kapitálem a FC Bayern vede předseda, eh, který je obviněn ze spekulací a dluhů 27,2 milionů eur a také e, uděloval ostatním arrogantní rady, jak mohou e, zlepšit situaci ve spolkové lize. Angela Merklová a finanční ministr Schäuble vystupují podobně. A já tvrdím stále znovu, e, obyčejní občané nesou dluhy jiných. Německé hospodářství má jenom krátkodobé cíle a pak, když se na tom nic nezmění, pak nad Evropskou unii se vznáší snáší Damoklův meč další evropské krize. V rámci evropského semestru vysoce zadlužené státy byly postaveny pod makroekonomický dohled. Proč, táži se, Spolková republika Německa není postavena před makroekonomický dohled, aby eh, aby tady došlo ke zvyšování minimálních mezd a aby docházelo k trvale udržitelným investicím. Summit se bude rovněž zaobírat předlohou komise ke klimatickým cílům 2020 až 2030. Já jsem s hrůzou zjistila, že jednotlivé členské státy nemají žádné ctižádostivé či závažné, závazné cíle a nedošlo k žádnému prohlášení k efektivitě ze strany komise. To je tedy skutečně spíše tragédie. Já jsem přesvědčena, že krizi a globální výzvy můžeme zvládnout jako Evropská unie pouze tehdy, budeme-li se zaobírat sociální ekologickou přestavbou a zavedeme-li minimální standardy v této oblasti v zájmu našich občanů v zájmu rozvoje Evropské unie. Děkuji vám. Děkuji vám, paní Cimer, a slovo má za frakci FD pan Farač. Děkuji. Dnes, jak vidíme, eh, tato atmosféra je eh, velice eh, živá. Pan Barroso přišel sám. Je tu 750 poslanců, kteří a z nich se jen mm, méně objevila, aby zde poslouchalo. Eh, něco velkého se změnilo. Evropský sen se absolutně rozpadá. Tady v první řadě jsou eh, evropští nadšenci, pořád ještě chcete spojenou Evropu, ale většina poslanců zde chce ano, chtějí mít práci, chtějí být znovu zvoleni, ale nadšení pro tento projekt upadá. Proč? Protože došlo k velikým chybám. Velká chyba především je rozšiřovat eurozónu. Ano, bylo by to v pořádku, kdyby to bylo jen platné pro Německo, možná pár dalších evropských zemí, ale e, toto vytvoření eurozóny bylo prostě e, katastrofou. Další věc je e, volný pohyb osob po, i po východní Evropě a Prostřednictvím dějin jsme viděli, jak vypadá situace a nyní tu máme stovky tisíc eh, eh, imigrantů, kteří přichází do Velké Británie a chtějí tam zůstat eh, rok či déle. Prostě Evropská unie nefunguje ekonomicky, máme změněnou situaci v důsledku imigrace a když se hovoří o ekonomice, vy jste dnes hovořil o možnosti, pane Barroso, o renesanci ekonomiky v Evropě. Podívejme se na to, ano. Ale vy říkáte, musíme se zabývat také našimi cíly na ochranu životního prostředí a uhlík. Podívejme se na, Číňanu, na Číny nebo na Spojené státy, protože Číňané mají obrovské množství uhlí, které dolují. A mohou budovat eh, elektrárny každý týden. Eh, Američané mají eh, břilišný plyn. Podívejme se, co dělá Evropská unie. A voliči ukážou eh, svůj verdikt za několik málo dní. já se obávám, že další eh, funkční období Evropského parlamentu bude eh, mnohem živější než ty, následují, než ty předchozí. Mám tady modrou kartu z, od paní Sinclair. Prosím, prosím máte slovo. Äh, Na koho máte otázku, prosím pěkně? Na pana Farage, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Pane Faráži, nezaměstnanost je stále problémem po Evropské unii a také ve Velké Británii. Pane eh, Faráži, myslíte si, že je správné využití prostředků eh, eh, daňových poplatníků zem na sekretariát nebo příspěvku na sekretariát? Pane Faráži, eh, tak, jak eh, se nyní říká, je to podle vás správné? Chcete odpověď? Já nevidím eh, důvod na to odpovídat. Paní McGuinness? Uh, Pane Farage, já doufám, že odpovíte na mou otázku. Hovoříte o vzrušení v politice a e, diskuzích s velkým e, respektem. Já si nepřeji, aby zde bylo vzrušení, já bych byla raději, kdyby se tu pracovalo. Mohl byste raději s respektem naslouchat tomu, co se zde e, říká, protože vaše praxe v minulosti vypadala tak, že jste odcházel. Když hovoříte o nadšení pro EU a že se snižuje, já si myslím, že se snižuje nadšení pro UKIP. Kdyby to byla skutečná jestli to byla správná otázka, tak odpovím. Euroskepticismus se šíří po Evropské unii. Nikdo tady, ani maniaci nevěří v tento eh, projekt, by to nespochybnili. Ve všech formách se to objevuje na pravici, ve středu a také na levici. A důvodem, a vy jste z Irska, takže byste o tom měla vědět lépe než ostatní, eh, eh, důvod je, že vlastně nikdo nedal souhlas s politickou Evropskou unii. Francie jasně, stejně jako Nizozemsko, odmítli ústavní změny a je, je takový rebrand Lizabonské smlouvy. A um, Irsko a občané v Irsku e, toto odmítli. Takže mi nemůžete vyprávět, e, že je tady e, podpora pro um, spojené evropské státy. Pan Barroso to může věřit, vy to můžete věřit, ostatní také, ale lidé v Evropě tomu nevěří. Slovo má nyní slovo za nezařazené pan Bronz. Thank you. Uh, to find out what... Eh, zjistit, o čem je takové eh, zasedání, někdy je nezbytné eh, si dát hromady různé zdroje, jako by to byly kouč, kousičky nějakého puzzle. Agenda následujícího zasedání rady dělá odkaz evropskému semestru. Mimo jiné to začlenuje také inspekci komise toho, jak vypadají program, reformní programy, včetně reformních programů na trhu práce. Agenda také chce učinit kroky v oblasti průmyslové konkurenceschopnosti, a hm, protože je důležité mít tady zdravou průmyslovou základnu pro další růst když se podíváme zpátky na zasedání ECOFINu, který se konal 16. února roku 2012 a šlo tady o evropský semestr, tak zjistíme, eh, cituji, že reformy se musí soustředovat na trh práce a to eh, zvláště se musí stanovit mechanismy, které zajistí účinné přizpůsobení se nákladu na práci. Co to všechno znamená? Znamená to, že relativně eh, ekonomika s, vysok, s vysokými mzdami se věnuje myšlence globalismu a procesu globalizace práce a toto pak snižuje mzdy a není pak možné být konkurenceschopný s novými ekonomikami. Děkuji mnohokrát a slovo za Evropskou lidovou frakci má paní Janaku. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, skutečností je, že to bude poslední summit před evropskými volbami a proto jeho význam je také tak eh, velký. Agenda, eh, program se zaměřuje především na evropský semestr, což byl velice pozitivní počin který se prováděl v posledních letech. Teď uzavíráme tím a pádem pět let evropské velice tvrdé krize a ta si vyžádala odpovídající opatření a mezi tím se stál hospodářský pakt závazným a pakt stability. A mezi tím skutečně došlo k změnám v evropském prostředí. Podíváme-li se také na země okolo Evropské unie, arabské jaro, e, události v bývalých sovětských republikách, to nemůže Evropská unie ignorovat ale přesto tady dochází k pokusům zavést mezivládní metody, a což je hlavní metoda rady trialogy, třístraná jednání se odsunují a e, politika se soustředí pouze na nejmenšího společného jmenovatele. Tak to rozhodně nebylo v prvních letech evropského sjednocování. Přesto jsme během těch 50 let měli mír a dobrou životní úroveň a teď si musíme dovolit luxus kritizovat šéfo, šéfy státu a vlád, ale musíme upozorňovat na pozitivní body, musíme poukazovat na to, že požadavky kolegyň a kolegů nemohou být všechny splněny, pakliže skutečně nedojde k evropské vládě, k evropskému zdaňování. To tady neexistuje. My potřebujeme jinou Evropu, potřebujeme více Evropy, zní z mnoha úst, ale potřebujeme jinou Evropu. A otázkou je, jaké požadavky musí tato budoucí evropská vláda provozovat s ohledem na daňovou politiku potírání daňových podvodů a daňových úniků, ehm, zaměření se na skutečně jednotný? jednotný evropský prostor. O tom by měl jednat eh, nastávající summit. A já doufám, že euroskepticismus, tak jak ho vyjádřil pan Faraš, nebude stoupat. Děkuji a nyní za frakci socialistů a demokratů má slovo paní Ferreira. Děkuji. Co se týče bankovní unie, je to možná velice důležitá věc pro Evropský parlament, pro tento mandát a toto všechno bude ponecháno Evropskou komisí na eh, budoucích eh, mandátech. Ještě tu je možné řešení, pokud to bude politická vůle. Přispění komise bylo zásadní pro vybudování legislativních eh, textů, ale Evropský parlament by si přál, aby tato komise byla mnohem aktivnější a mnohem rozhodnější při plnění eh, komunitárního legislativního eh, projektu. Při trialogu eh, s předsedou ECOFINu společně s předsedou Euro, Euroskupiny. Můžeme říct, že toto zasedání má velkou historickou hodnotu, protože musí o také odpovídat eh, patřičnému vyjednávání. Eh, kalendář vyjednávání je velice ehm, krátký, poskytuje krátký eh, časový úsek, ale zapotřebí, aby se jednalo. Musíme být sjednoceni, sjednoceni na úrovni předsedů, zpravodajů v Evropském parlamentu. Potřebujeme takovou bankovní unii, která bude výkonná a kde se nebude hrát o moc je zapotřebí, aby, aby byli šetřeni eh, eh, daňoví poplatníci a eh, aby bylo zvažováno riziko při bankovních operacích. Také je zapotřebí, aby při potřebě vyplácet prostředky, zde byly použity také prostředky baňek, Eh, potřebujeme se řídit jasnými principy. Potřebujeme mít dobrou dohodu, protože špatná dohoda by navždy poškodila eh, důvěryhodnost bankovního sektoru. My opravdu usilujeme o to, abychom eh, dokončili legislativní text. Musíme ale myslet na další dva aspekty. Očekáváme další vývoj událostí a doufáme, že eh, převládne vědomí závažnosti situace. Děkuji mnohokrát a za frakci zelených má slovo paní Evans. Děkuji, pane předsedo. Jak už se zmiňovalo, je to první diskuze o e, klimatické energetické politice roku 2030 příští týden. A proto musí být ambiciozní ohledně klimatické politice. Potřebujeme snižovat emise. Je to stále urgentnější, abychom snižovali e, jejich úroveň Potřebujeme tedy e, závazné cíle pro energetickou účinnost. Musíme naslouchat vědě a důkazům. Vlastní výzkumy ukazují, že vysoké cíle eh, vykazují potřebu dovozu energií. To ale není jen otázka životního prostředí, to souvisí s ekonomikou. Vytváření pracovních míst je zásadní, zejména pro mladé lidi. Potřebujeme udržitelnou zaměstnanost v energetické oblasti. Vím z mého vlastního okrsku Evelsu, že hledí, hledí všichni na Evropu a čekají, že je povede potřebujeme efektivně bojovat proti klimatickým změnám a já naléhám na to, aby skutečně eh, rada došla ke změnám. Děkuji paní Evans a teď za frakci eh, pere pan Salvini. Děkuji, pane předsedo. Euro zemřelo. Je kaput. A může zabít i Evropu, která se zrodila s krásnou myšlenkou. Euroskeptici jsou zde proto, že krize, daně, sebevraždy, nezaměstnanost, hlad v těchto 15 letech se rozrůstaly. Je mi líto, že pan předseda Barroso neměl čas na to, aby si vyslechl i kritiku. Pravděpodobně v Bruselu je někdo, kdo bude hájit zájmy banek, nadnárodních firm, bude hovořit o energetických eh, úsporách, eh, o podnicích, ale nám se nedaří, abychom chránili naše vlastní podniky. Podívejme se na Japonsko, Kanadu, Spojené státy. Eh, všichni chrání svůj průmysl, své podniky, svůj obchod, ale u nás se to neděje. Takže ve jménu eh, ochrany toho mrtvého my diskutujeme o ničem a přitom masakrujeme eh, pracující. A pokud si nepřejete, aby se eurem zemřela Evropa, je zapotřebí všechno začít budovat znovu, protože jinak to budou jen slova hozená do větru. Děkuji a teď za frakci EPP má ze slovo pan Royal. Pane předsedo, milí kolegové, za prvé, je to pokrok a bude docíleno pokroku v Evropské unii, to je nesporné a tak nechápu, jak teď můžeme eh, mluvit o obrovských problémech. Za druhé, Zažíváme to, že v evropském průmyslu a ekonomice eh, máme eh, problém s růstem a pracovními místy a proto se musíme eh, věnovat této otázce. Průmyslový podíl v dnešní EU byl na 27% v roce 1970 a dnes je to na 15,2%, takže zjevně tady je potřeba jednat. A musíme se postarat o to, aby tato deindustrializace v evropských státech pokračovala dál. Pouze v pěti zemích je podíl průmyslového čerpání hodnot od roku 2000 2007 eh, něco, co narostlo. Eh, celosvětově je to, eh, patří k 25 světovým zemím, jenom 9 evropských zemí tendence poklesává. Je tu jeden důsledek, to znamená, že musíme trošku pečlivěji více zabývat o průmysl, o růst. A ne to tím, že budeme vydávat peníze, ale že, nebude, že nebudeme se pouštět do problému. Tady nejde jenom o to si stanovovat nové cíle a tím průmysl příliš zatěžovat, ale jde o tom, abychom měli inteligentní cíle, inteligentní projekty, jde o tom vytvářet podněty. Tam, kde státní aktivity existují a je tam dát peníze do přidat ve vývoji výzkumu a výsledek politiky v posledních letech určitě se musí ještě vylepšit. E, potřebujeme průřezový úkol, tedy podporu průmyslu, potřebujeme vyšší e, projekty zaměřené na vyšší konkurenceschopnost, projekty, jak ho předložila e, komise, 20% průmyslový podíl zase se dostat. A myslím si, že i tento projekt je velice dobrý, protože při veškerých zákonech, které tady děláme, udělat takový přeskum konkurenceschopnosti a podívat se, komu to slouží, komu to eh, škodí. Tato další, tento další vývoj evropského průmyslu. Děkuji. Děkuji a slovo nyní má za frakce SAD pan Guerrero. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, před několika minutami pan Svoboda eh, řekl, jaké riziko bude znamenat nový summit Eh, protože se bude eh, zaobírat dvěma důležitými záležitostmi, které jsou nebezpečné. Za prvé budou se snažit činit business as usual a budou se snažit hledat nejmenšího společného jmenovatele a to jsou skutečně příliš malé ambice. Nedávno před týdnem tento parlament schválil své cíle pro klimatickou politiku a schválil také vývoj úsilí o snížení o 30 v dlouhodobém dohledu o 40 a energetickou soběstačnost ve 40 Kdyby komise brala v úvahu rozhodnutí a usnesení Evropského parlamentu, nepředložila by tak málo ctižádostivou předlohu ke klimatické politice, která se vůbec nevyjadřuje k energetické účinnosti. V září či v říjnu jsme eh, předložili návrh k energetické politice. Eh, je to samozřejmě v době, kdy Evropská komise již přestává existovat, ale my bychom si toho velice vážili, kdybyste ještě něco udělali před skončením vašeho mandátu. Energetická efektivita, energetická účinnost, tou byste se měli zaobírat. Když se podíváme na stále pokračující vývoj technologií, ale zároveň energetickou nejistotu vzrůstající z krizí na Ukrajině, musíme vyvíjet větší úsilí týkající se obnovitelných energií energetické soběstačnosti a propojení. Moje skupina volala po závazných cílích a po žádostivějších cílích. Německo nedělá ambiciózní energetickou politiku, jiné, pardon, dělá energetickou eh, politiku, zatímco Španělsko bohužel nikoliv, protože tam máme spíše chaos eh, v dodávání elektrického proudu. A to E, nás tedy vzdaluje od cílů, které jsme již uskutečnili. Děkuji mnohokrát, pane Guerrero, a slovo za EPP má nyní pan Lavia. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo rady, pane komisaři, je jasné, že se ocitáme v jedné z chvílí, kdy na, se pozornost občanů obrací k institucím. Skutečně se blížíme evropským volbám a je jasně vidět, co jsme udělali za poslední léta a co slibujeme, že uděláme v následujících letech. To, co jsme vykonali, samozřejmě nestačilo protože výsledky jsou všem na očích. Je to velký rozdíl v Evropě mezi růstem v některých zemích a jiných zemích. Evropská unie pravděpodobně měla učinit více. Učinili jsme málo a jarní rada, to je tradičně Mm, zasedání věnované konkurenceschopnosti. Dnes se věnuje třema věcem. Evropský semestr konkurenceschopnosti, klimatu a energetice. Jsou to jediná témata, kterým se máme věnovat. Máme se věnovat novými nástroji. Podle mého názoru potřebujeme nové prvky, větší flexibilitu pro posílení růstu nové finanční nástroje, abychom podpořili růst našeho podnikatelského systému. Ano, ta záruka mladým je užitečná, ale přináší chabé výsledky. Je zapotřebí reagovat na obrovské potřeby, které reprezentuje tak vysoká nezaměstnanost zejména mladých lidí v některých státech. A bankovní unie, ano, to je významný krok a musíme jej dokončit a op- Mm, opravdu musíme ji skutečně projít, protože úrokové míry pro rozvoj podniků musí klesnout v celé Evropě, protože nyní jsou obrovské rozdíly mezi jednotlivými státy. Děkuji mnohokrát, pane Lavia. Nyní za frakci SAD má slovo paní Bereš. Děkuji vám, pane předsedo. Pane Barosos, pan Baroso se nezajímá o naše rozpravy a přitom poslední Evropská rada, která se konala na jaře, eh, to dokázala, já jsem ho jedně k tomu připojit, jelikož předseda Baroso zjevně nepochopil, k čemu slouží jarní summit. Jarní summit nemůže znamenat pouze se zaobírat evropským semestrem, který znamená pouze eh, přísné úspory. Nemůže nehledět na sociální špatnou situaci, která existuje v Evropě po desetiletém mandátu pana Baraso. Nemůže to být pouze evropský semestr a přitom se bude ignorovat sociální situace a nevyvozí se z toho žádné důsledky. Co to je za evropský semestr, který říká, že hospodářský růst je uspokojivý, který říká, že strategie strategie 2020 je úspěchem, zatímco všechny indikátory se pohybují v červených číslech. Co to je za strategie 2020? Vždyť už víme, že nebude korunována úspěchem. Eh, mění, bude se měnit většina, bude se měnit také složení komise a doufejme, že ta nám pomůže umožnit rozvoj globální politiky a prioritárně zaměřit na veřejné investice, abychom z zaměstnanosti udělali opravdovou prioritu. A na to pan Barroso překvapivě nereaguje už sedm let od té doby, co definoval Evropskou strategii pro energii. A přitom vidíme velice dobře, jak byl neschopen ji zrealizovat. Dnes se nacházíme v přímém srdci tohoto selhání, selhání energetické politiky, selhání neuskutečňování pilotních projektů. Co se tady dělo proto, abychom zažili tuto renesanci hospodářského rozvoje? jak jste tady tvrdil. Vždyť tady nám chyběla dobrá vůle ze strany politiků. Musíme uskutečňovat toto mm, společenství pro energetiku tím, že budeme realizovat všude v Evropě naše cíle. Mohu se pouze připojit k tomu, co možná že možná nebude-li pan Juncker v Evropské komisi, budeme moci provozovat tuto společnou strategii, kterou potřebujeme. Děkuji mnohokrát a nyní za EPP má slovo pan Ody. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát panu předsedovi Barosovi a panu Van Rompuyovi k tomu všemu, co vykonali, aby eh, se zabývali politickou reflexí. Měli bychom se věnovat také, předsed, eh, také prezident, mm, předsedovi francouzské vlády, který se účastní tohoto zasedání. Není to jen předseda komise Barroso, který vykonává to, co je rozhodnuto eh, je zapotřebí zaměřit tedy na zasedání um, a mysle také na měnovou eh, unii. Co se týče průmyslové politiky, to je velice důležitá oblast. Je zapotřebí, aby hlavní představitelé států a vlád byli na vědomí, že veškeré politiky Evropské unie se vykonávají s prostřednictvím cílů zaměřených na úspěch průmyslové politiky. Je to konkurenceschopnost například u nás, například eh, v Limousin. To byl šok ze stran eh, způsobený Evropské komise kdy eh, firma eh, se mohla stát eh, šampionem na celosvětové úrovni. Je zapotřebí, abychom nebyli naivní, abychom jednali recipročně, abychom se zaměřili na měnovou politiku. A myslíme také na to, že se blíží volby, co řekneme občanům. My jsme vedli velkou eh, rozpravu s mnoha dokumenty a Dokumenty, které jsou poskytnuty Evropskou komisí a týkají se přeskumu eh, strategie EU 2020 a také s perspektivou dalších politických diskusí o klauzuli revizní o rozpočtu na rok 2016, to všechno by mělo být probráno na zasedání. Otázka paní Beres na vás. Eh, Pane Ody, Nepochybně. Selektivně čtete realitu, protože vám určitě neuniklo, že prezident Francouzské republiky se změřil také na energetiku a to na základě francouzsko-německé spolupráce, která umožňuje eh, vytvořit eh, tuto spolupráci mezi státy, tak v tom právě spočívá ta naše strategie. Eh, Já jsem úplně nepochopil, co je to za otázku ale mám radost toho, že prezident Francie, protože to tak nebylo eh, dříve, že, že rád tedy eh, podporuje tuto, toto spojení mezi Francií a Německem. Děkuji. Slovo máte za frakci, slovo máte za frakci EPP, pan Gürk. Děkuji. Pane předsedo, vážení kolegové, průmysl v Evropě hraje strategicky významnou roli pro zaměstnanost a růst. V posledních letech role našeho kontinentu ve světové ekonomice poklesla. A tím eh, v tom vidíme i úkoly následujícího ekonomického řízení. Musíme si eh, posílit naše pozice eh, v oblasti konkurenceschopnosti a musíme přispět k tomu, abychom se dostali na cestu k růstu situace ocelářského průmyslu je eh, signifikantní. Finanční krize. A unijní klimatická politika, eh, eh, která ztrácí z očí ekonomickou realitu, znamenají velikou nevýhodu konkurenční pro ocelářský průmysl. Abychom zůstali konkurenčně schopní, tak má klíčový význam to, aby energetický a klimatický balíček 2030 ehm, eh, respektoval technologické hranice a také eh, eh, způsob jednání mezinárodních spoluhráčů. To musí být vzato v potaz. Ale musíme přispět také k tomu, aby ceny za energii klesaly, protože evropský průmysl eh, platí eh, dvoj nebo trojnásobnou cenu za energii než konkurenti. A proto členské státy musí i na tomto poli být aktivní. Děkuji. Děkuji panu Gerkovi a slova má teď pan Rangel, také za EPP. Děkuji, pane předsedo. Nejprve bych rád řekl následující věc. Pro nás je rozhodující eh, vzhledem k trilogu, který právě eh, mm, vedeme a eh, mm, před pro nás je velice důležitá otázka, která se týká bankovní unie. Toto je významné, abychom tady otevřeli perspektivu a abychom se ukázala flexibilita ze strany rady vůči pozicím parlamentu a komise. Chtěl bych pozornit na to, že portugalská vláda eh, stále znovu poukazovali na to, jak důležitá je vytvoření bankovní unie a ne, eh, eh, eh, aby do toho nebyla vtažena mezistátní úroveň. Nejen premiér, ale také ministr financí a ekonomiky to řekli na kongresu EPP, obhajovali toto a také na prvním setkání s německým ministrem zahraničím panem Steinmeierem je velmi důležité, aby podniky v celé Evropě, zvláště v Řecku, Portugalsku, Irsku, na Kypru, Španělsku a v Itálii a v ostatních zemích, aby měly přesně stejné podmínky jako severoevropské eh, podniky, co se týče jejich financování, tak aby tyto eh, podniky netrpěly situací ve svém eh, eh, zemi. Podmínky financování by měly být všude stejné, nezávisle na tom, jestli podnik má sídlo v Lisabonu nebo v Berlíně nebo ve Stockholmu či v Aténách. A to je dost rozhodující. Děkuji a slovo za EPP má teď pan Isler. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Je dobře, že Made in Europe teď stojí na jako priorita na pořadu dne. Eh, dříve jsme pracovali stále jenom na know-how a eh, pře váděli výrobu do jiných zemí. Například litiové baterie, ty byly vyvinuty v Evropě, ale vyrábí se někde jinde. Vždyť to musí a může jít jinak, musíme se do toho pustit jinak. A například solární uh, buňky. Teď se vyrábějí na Dálném východě, ale novou generaci fotovoltaiky musíme přece vyrábět u nás potřebujeme nový přístup a to jde, budeme-li pracovat se strukturálními prostředky a prostředku z horizontu 2020 a stanovíme-li závazné dohody s dotyčnými podniky. Vidím, že komise uvedla v život správné kroky Fajány a další budou eh, v tomto novém směru přistupovat eh, k této problematice a jistě bude také možné, aby univerzity a podniky lépe spolupracovaly, vzdělávaly své studenty eh, více blíže realita a pak se nám podaří úspěšná politika růstu. Děkuji mnohokrát a teď se dostáváme k procesu, keď já mám tady devět přihlášek, dodrží-li všichni časový limit, budou moci všichni přijít na řadu. Nejprve paní McGuinness. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že důležité je, abychom se zamysleli nad skutečností, že když se podíváme na nitro problémů v Evropské unii, předseda rady správně se zmínilo situace na Ukrajině, měli bychom se také podívat ven, na venek. Máme několik stručných poznámek o tom, kam jsme dospěli. Někdo zde v parlamentu, určitě ne z naší strany, by neřekl, že všechno je růžové. Například v Rusku víme, že mnoho lidé nepocítilo zlepšení rodinné situace, jak bychom si to přáli. Ale musíme připustit, že stabilita byla znovu nastolena, že růst je je tu, je ještě velice skromný a je zapotřebí ho stimulovat. A já podporuji to, co řekl pan Nistelrooy ohledně toho, že zapotřebí přinést výrobu do Evropské unie, abychom mohli vytvářet udržitelná pracovní místa. A nakonec to, co jsme měli v Irsku, to bylo neudržitelné, museli jsme to napravit, lidé trpěli, ale dejme jim naději. Děkuji. Kanbach. Děkuji mnohokrát Ani má slovo paní Kanbach. Vážený pane předsedo, vážený pane komisaři, vážený předsedo rady, dnes jste poukázali na to, že summit se bude zaobírat a průmyslovou konkurenceschopností a politikou klimatu, protože tyto oblasti musí být propojovány. Podle mého pohledu jde o více než o skloubeně o souhru. Já jsem čím dál víc přesvědčena o tom, že potřebujeme trvale udržit udržitelnou, ctižádostivou klimatickou politiku, která zabezpečuje nejen budoucnost evropskému zemědělství, ale také pracovní příležitosti. Pouze změnou v energetické politice a investicemi do kvality života mohou být vytvářena a zajištěna pracovní místa. Trvale udržitelná politika to znamená aby současná generace uspokojovala své potřeby, aniž by zadlužovala generace příští. Když se ale podíváme na potřeby současné generace a neuspokojíme-li její potřeby v oblasti vzdělávání, pak poškodíme už současnou i příští generace. Děkuji mnohokrát a nyní paní Bilbao Barandika. Děkuji vám, pane předsedo. Pane komisaři, pane ministře, opakuji slova, které před prezident naší země směřoval na minulý týden na setkání odpovědných evropských politiků. Eh, říkal, že je potřeba vytvořit závazek vytváření pracovních příležitostí v reálné ekonomice, ale eh, máme tady za tím krizi v oblasti zaměstnanosti i v oblasti bank. Máme tady nedostatek poskytování úvěru podnikům ze stránky banek, nedostatek investování do humánního kapitálu, do mladých mužů, mladých žen, do žen jako takových, eh, kteří potřebují zaměstnání a hospodářský rozvoj, ale ruku v ruce se sociálním rozvojem. Číňané Eh, pracují jako my, ale bez sociální ochrany. Ale k tomu se přece nemůžeme přiblížit, jinak nebudeme provozovat trvale udržitelnou politiku. Proto je mi líto, že odešel pan Barroso. Ale ráda bych, abyste mu řídili, aby se příští summit zaobíral tím, co jsem řekla, v souladu s tím, co bude se projednávat v New Yorku eh, v září. Paní Kromberg, děkuji. Děkuji, pane předsedající. Hovoříme o pracovních místech. Hlavní představitelé průmyslu eh, uvádějí, že abychom, mm, kdybychom měli ty závazná eh, eh, závazné cíle, mohli bychom vytvořit nová pracovní místa Eh, nyní máme 20 milionů lidí nezaměstnaných, měli bychom se tomu věnovat. Pan, eh, pane Réne, doufám, že budeme mít závazné cíle pro obnovitelnou energetiku do roku 2030, abychom ta pracovní místa získali. Pan Bálen. A pan van Dalen. Vážený pane předsedo, Evropský summit má co dočinění s Eh, caristy, kteří chtějí znovu vybudovat Sovětskou unii, mm, eh, vydávají se ruské pasy a eh, máme tady Gruzii, Ukrajinu a Moldavsko. To je pokračující ruská politika. Připomínám to carskou politiku. Co musí sami příští týden podniknout? Ukrajina patří k nejskorumpovanějších zemích kontinent, tady, kontinentu Janukovič a Timošenko se také obohacovali. Takže podpora pouze přísnějšími standardy a spoluprací s Mezinárodním měnovým fondem. A mm, e, mm, e, při návštěvě ECR minulý e, rok bylo řečeno, že Putin se stará pouze o své bankovní konto a své peníze a proto bychom měli majetky zmrazit a naše energetická politika musí být zásadně změněna. Jsme příliš závislí na ruském plynu. A teď pan Čip. Děkuji, pane předsedo. Evropská rada má určitě všechny správné cíle na stole. Situace na Ukrajině na jedné straně a energetická a klimatická situace na, na straně druhé. To všechno jde ruku v ruce. Energetické dodávky, bezpečnost těchto dodávek Eh, eh, eh, na to můžeme nahlížet zvláštní optikou, optikou vztahu mezi Ruskem a Ukrajinou. Klimatická politika by měla vzít v úvahu velké globální hráče. Evropská unie to nemůže zvládnout sama. Energetická politika by měla být definována členskými státy to je eh, způsob, jak oživit evropský průmysl, jak vytvořit eh, ta pracovní místa, která si přejeme. Přišli jsme o 5 milionů eh, výsledků krize. 20 milionů Evropanů je bez práce. Myslím si, že to je něco, co by mělo velmi být v popředí agendy nadcházejícího zasedání rady. Děkuji. Děkuji a nyní má slovo pan Tabaži. Muchas gracias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 Evropští občané eh, eh, se eh, zajímají o tyto výsledky. Samozřejmě se toho hodně udělalo pro vzájemné propojení energetických sítí, ale pro mnoho členských států, stejně tak pro Maďarsku, by tady nebyla alternativa těchto rekonektorů, kdyby vypadly ruské dodávky plynu. Jestliže Rada a komise budou, budou přemýšlet o alternativách, stabilita je velice křehká a proto musíme velmi obezřetně reagovat na napětí na Ukrajině. Šířící se krize mezi EU a Ruskem by mohla narušit eh, křehký růst v Evropě, mohla by ho podkopat. A ekonomické eh, sankce by působily jako bumerang a vrátily by se nám. Proto bychom měli eh, jednat velmi obezřetně. Děkuji. Děkuji vám a nyní má slovo pan Weigl. Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že události na Ukrajině a další zamrzlé konflikty na Krymu či jinde budou znamenat, že se otevřou nová kritická místa. A proto e, Evropská rada by měla sledovat, co se děje se společnou zahraniční politikou EU. E, mohla, mohl by uspořádat cesty e, ministrů do Kyjeva a ukončit skandaly jako um, onen telefonní rozhovor mezi uh, estonským ministrem a paní Eštnovou. Eh, došlo k dohodě mezi ministry, která eh, trvala mm, ani ne 24 hodin. Evropská unie musí ukázat, co je vlastně schopna vykonat tím, že bude řešit zmražené konflikty spíš, než by vytvářela nové. Potřebujeme společnou vnější politiku a e, hlavy států a předsedové vlád e, se tímto musí zabývat. Děkuji mnohokrát a teď má slovo Ana Gomes. Pane předsedající, jak můžeme mít důvěryhodnou průmyslovou, ekonomickou nebo konkurenceschopnou politiku konkurenceschopnosti, pokud Rada a Komise nadále přehlížejí to, že se stále snižuje standard podmínek v členských státech. Eh, například se podívá na skandál eh, s uniky daní podívejme se na zprávy, které zde máme. Švýcarské banky se silně účastní daňových podvodů u amerických daňových poplatníků a to tež se děje u evropských daňových eh, poplatníků, ale současně jsou vyžadovány obrovské daně od eh, střední třídy v takových zemích, jako je Portugalsko, kde ti, kdo jsou mm, bohatí a superbohatí, jsou vyňati z takového systému. To je naprosto neudržitelné. Rada a komise, co v tom dělají, aby s takovou situací skoncovali? Děkuji, ano. Eh, Uzavřeli jsme Catch the Eye a dáme slovo panu Oli Renovi, aby zareagoval ve jménu komise na příspěvky, které zde zazněly. Máte slovo, pane Rene. Thank you. Děkuji vám, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, především bych rád vám poděkoval za tuto velice závažnou a podnětnou diskusi o eh, nadcházejícím zasedání Evropské rady. Musím říci, že jsem byl v pokušení zvednout modrou kartu, abych eh, také se zeptal na určité argumenty nejen pana Faráže, ale i dalších, ale na mém stolku ta modrá karta nebyla. Takže bych rád nyní zareagoval na závěr. Vzpomněte si, že jsme diskutovali dlouze o evropském semestru a minulé týdny eh, nám potvrzují tedy předpoklady komise, že, že opět eh, je nastartovaná evropská ekonomika, že se zlepší situace. To je vedeno domácí poptávkou v členských státech, včetně těch, eh, které jsou v křehčí zranitelnější situaci. Minulý týden jsme uveřejnili naši analýzu a návrhy, které plynou eh, z hlubokého přeskunu ekonomiky, eh, zakladající se na situaci v 17 členských státech. Tato analýza ukazuje, že členské státy hm, dokázaly pokročit vpřed čelí situacím, které jsou v těchto zemích. Nicméně tento pokrok není rovnoměrný a je zapotřebí posílit. Především je to v oblasti boje proti nezaměstnanosti, která je stále ještě, která je stále ještě vysoká. Očekáváme silnou odpověď od členských států a jsme připraveni je podporovat v konstruktivním partnerství eh, pro eh, reformy, abychom zajistili eh, růst ekonomiky a posílení ekonomiky. Klíčové pro ekonomiku eh, v hlavních eh, státech eh, eurozóny je také důležitá potřeba ve Francii a Itálii posílit ekonomické reformy a to proto, aby dos, došlo k růstu eh, ekonomiky, konkurenceschopnosti a vytváření pracovních míst. Irsko nutně potřebuje posílit domácí poptávku. Eh, zejména domácí investice, jak veřejné, tak soukromé. S těmito doplňujícími a souhrnými ekonomickými strategiemi můžeme dosáhnout té nejlepší služby pro eh, udržitelný eh, rozvoj v Evropě, udržitelný růst a vytváření pracovních míst. To je právě to, co potřebujeme, vážené poslankyně, vážení poslanci. A proto je eh, zásadní, abychom udrželi směr reform, pro členské státy to neznamená jen ekonomické reformy, ale také mm, širší reformy, které jsou zásadní pro znovu nastavení konkurenceschopnosti a zajištění udržitelného růstu v Evropě. To se týká také eh, daňovým únikům, které byly zmíněny v několika projevech. Eh, jako posledně hovořila paní Gomez. Důležité je to nejen kvůli ekonomické účinnosti, aby daňové výnosy se dostaly kam mají, ale i pro zachování spravedlnosti, aby lidé viděli, že skutečně je zde spravedlnost ve společnosti. Pan Dol hovořil o Janu Klodu Junkerovi. Uváděl Mm, já se těším na spolupráci eh, s Jean-Claudem Junckerem eh, v boji proti daňovým únikům. Je zapotřebí bojovat proti vyhýbání se daňům a daňovým, eh, daňovým podvodům, daňovým únikům. Co se týče samitu, který se soustředí na konkurenceschopnost a klimatickou a energetickou politiku, Evropská unie je globálním vedoucím představitelem v boji proti klimatickým změnám. A já jsem velice bedlivě naslouchal tomu, co řekla paní Harms. Musím eh, poznamenat s veškerým respektem, že se zdá, že zelení takto neslouží dobře Evropě, když podceňují eh, náš zásadní příspěvek k této vedoucí úloze eh, v boji proti klimatickým změnám. Toto je uznáváno takovými orgány, jako je, nebo takovými osobami, jako je Nikola Stern, Al Gore a Ban Ki-moon. A já si myslím, abychom abychom eh, sami sebe eh, nepoškozovali. Například to, co řekl Ban Ki-moon, to je významná autorita eh, v oblasti klimatických změn a i další uznali, že Evropská unie skutečně hraje vedoucí roli v této oblasti. Zelený růst musí, být, musí vést ke, konkurenční, ke konkurenční Eh, schopnosti Evropské unie. Musí vytvářet pracovní místa, růst. A já jsem přesvědčen, že Evropská unie musí být velká ve velkém a malá v malém. To se vztahuje také na energetickou a klimatickou politiku, na jednotný trh a na průmyslovou politiku. Evropa musí nastavit celkové cíle a stanovit pro ně pravidla ale ponechme na členských státech, aby se rozhodli, jak budou implementovat tyto cíle a aby si zvolili své vlastní prostředky, kterými jsou silné, a aby eh, trhy našly to nejinovativnější řešení například v oblasti eh, bioekonomiky a eh, zelených technologií. Jak je patrné, tím nejúčinnějším způsobem, jak plnit eh, cíle, je mít jeden nejdůležitější cíl, kterým je v tomto případě snižování emisí eh, prostřednictvím systému eh, obchodování s emisemi. Je zapotřebí, abychom znovu nastavili konkurenceschopnost a dosáhli ekonomického znovuobnovení v Evropě a po Eh, krizi, abychom z krize vyšli s udržitelnější a silnější ekonomikou, než jakou jsme měli před ní. Pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, na závěr bych rád eh, řekl, že po této klíčové eh, rozpravě bude následovat rozprava o Ukrajině. Evropa bude podporovat právo ukrajinského lidu rozhodnout se ohledně směřování k Evropě. Chceme na pomoci Ukrajině, aby se tam stabilizovala bezpečnostní situace a je zásadní proto, abychom vytvořili podmínky eh, i pro ekonomickou stabilitu, ekonomický rozvoj. Za tímto cílem minulý týden jsme, uvol, jsme se rozhodli pro misi do Ukrajiny, abychom mohli zhodnotit na místě perspektivu finančních potřeb této země. Nyní analyzujeme zjištění oné mise a jsme v úzkém styku s Mezinárodním fondem, eh, který stále ještě má svou misi v Kijevě. Za tímto účelem Evropská rada příš, minulý týden podpořila eh, balíček pro Ukrajinu, tak jak byl oznámen komisí den předem. A v bezprostředním krátkodobém horizontu 1,6 milionů eh, eur bude postupně uvolněna podobě podmíněných půjček pro makrofinanční pomoc. A to včetně dodání těch 600 milionů, které jsou eh, v o něch eh, prostředcích, které již byly eh, rozho- bylo rozhodnuto. A to, jakmile bude připraven program Mezinárodního měnového fondu, a to samozřejmě bude podmíněno ekonomickými reformami, které způsobí to, že eh, ukrajinská ekonomika bude udržitelnější, odolnější a schopnější tedy eh, napomáhat eh, běžným občanům i tím, že bude bojovat proti korupci. Všichni uznáváme, že situace na Ukrajině je naléhavá a proto chceme co nejdříve dosáhnout odsouhlasení tohoto balíčku a já spoléhám v tomto na vaši podporu. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Eh, děkuji vám, pane komisaři René. A nyní má slovo za radu pan ministr Kurkulas. Děkuji, pane předsedu, vážení kolegové, kolegyně, děkuji vám eh, za tuto zajímavou diskuzi. Slyšeli jsme eh, širokou eh, škálu různých příspěvků k různým tématům, všechny byly vzájemně propojeny. Eh, bude to na agendu zasedání rady, který se koná příští týden. Jak jsem už řekl, všechny tyto otázky jsou vzájemně spojeny. I naše obavy týkající se vývoje na Ukrajině mohou být začít řešeny jenom, když s nimi budeme zacházet koordinovaným způsobem, vážným způsobem a to nemůže být úplně odděleno od toho, co děláme v oblasti ekonomické a sociální sociální politiky. Někteří z vás podtrhli eh, zvláště sociální aspekty. Souhlasím s vámi, že toto je klíčová součást část Evropské unie, je to založeno na koncepci sociální tržní ekonomiky. Jestliže tady mm, existují nerovnováha mezi tržními a sociálními prvky, tak to je hlavně proto, že sociální politika stále ještě leží v rukou mm, členských, členských států. Musíme skoordinovat, využít zkušenosti, ale zodpovědnost ta je primárně na národní úrovni. Ekonomická obnova v Evropě tady je, ale e, i nadále zůstává křehká, takže musíme pokračovat a celý proces semestru musíme brát vážně. Je to jenom jeden z mnoha nástrojů, ale je to důležitá součást e, naší evropské strategie, tak abychom zajistili trvale udržitelný ekonomický růst a vytvářeli další pracovní místa. Jak už řekla celá řada poslanců tohoto parlamentu, bylo dosaženo pokroku, a to v oblasti ekonomického řízení, eh, v důležitých, eh, eh, důležité nařízení finanční byla zmíněna balíček stability a růstu, dále velmi důležitá opatření, která učinila Evropská centrální banka. Bankovní unie, ta samozřejmě i nadále má klíčový význam a je naší ambicí jako řeckého předsednictví abychom tady měli eh, mechanismus pro řešení problému bank, tak jak to bylo schváleno v rámci mandátu tohoto Evropského parlamentu. Eh, důležitý trilog se eh, tady bude konat ve Štrasburku ve tři hodiny s řeckým ministrem financí a předsedou Euroskupiny prezidentem Euroskupiny. Naše předsednictví obdrželo nový mandát a doufejme, že to bude solidní základna pro kompromisy Jinak si myslím, se budeme muset vrátit našim vládám a zažádat o flexibilnější eh, mandát. A eh, řekl bych, to, to na závěr, že toto je otázka eh, věrohodnosti Evropské unie jako celku. Děkuji. Gracias. Děkuji vám, pane Korkolasi. A tím, že hovořila Evropská rada, uzavíráme diskusi, rozpravu o tomto nesmírně důležitém bodě našeho programu. A další bod není nic méně než prohlášení Rady a komise k tématu invaze Ruska na Ukrajinu.